Vážení kolegové, dovolte, abychom eh, zahájili jednání, protože v 9.30 eh, přijde pan komisař a musí odejít 10.30. Eh, takže pokud si ubereme tenhle čas, tak o ní přijdeme. Teď se podívejme. Hmm, nejdříve na vzdělení předsedy a k zasedání koordinátorů. Okay, two bits of good news are, well, Tam několik dobrých zpráv. Kristýn, eh, tady naše sekretářka eh, Kristýn čeká dítě, takže to je eh, dobrá zpráva, která přijde na konci srpna. A druhá zpráva, pan kolega, paní kolegyně Debora Sarikiany se stala předsedkyní, jako já, ale eh, předsedkyní eh, eh, tam v regionu v Terstu. Vyhrála tamní volby. Nepo, ten jméno toho regionu neumím vyslovit vůbec. A teď k výsledkům zasedání koordinátorů. Pokud je o nominaci zpravodajů, tak nejdříve návrh směrnice, eh, která se týká silnějších vozidel obíhajících eh, v společenství s maximálními povolenými rozměry v národním a mezinárodním provozu. A pokud jde o povolené váhy, tak to bude dělat S a D pokud jde o návrh o víceletého financování eh, akcí v Evropské eh, agentury národní, námořní bezpečnosti v eh, oblasti reakce na mm, znečištění loděmi, tak to udělají zelení. Potom je tady legislativa zpráva tedy eh, vlastní legislativní zpráva, která se týká um, nesolventnosti um, aerolinií, tak a také um, pracovní dokument komise k naplňování cíle 6 hm, hlavní obecných zásad komise k silniční bezpečnosti první milníky směrem ke strategii v oblasti počtu zraněných, tak předseda eh, připraví eh, ústní otázku nebo otázku k ústnímu zodpovězení, která se bude týkat k silniční bezpečnosti. Potom stanovisko. Rychle je projedu. Eh, nejdříve podpora sledování a vesmír potom eh, sdělení k malým a středním podnikům, strategie k mm, umělomotnému odpadu v životním prostředí, nefér komerční praktiky, ochrana spotřebitelů a vnitřní trh a budování eh, důvěry na vnitřním trhu, potom RDF, VSF, eh, koheze, RF a UFF a potom nařízení k eh, snížení nákladů na eh, vysokorychlostní elektronické komunikační sítě, potom eh, dlouhodobé financování evropské ekonomiky, tak tam bylo rozhodnutí vyčkat na výbor Ekon. Pokud oni udělají zprávu, my uděláme stanovisko. Když oni nebudou dělat zprávu, tak my nebudeme moci se k tomu vyjádřit stanoviskem potom eh, v rámec eh, pro klima a energetickou politiku 2030 nic neuděláme, stejně jako v předchozích zprávách, a potom eh, Chorvatsko nebo a Dunajský region nic nebudeme dělat, a potom pokyny k, nebo obecné zásady pro finanční podněty k čisté mm, čistým a energeticky úsporným eh, vozidlům. A potom eh, usnesení od poslankyně Muscardini podle pravidla 120 také žádné kroky k tomuto. Potom uh, trialog. Koordinátoři rozhodli, že do budoucna výbor bude sedat v plénu, ale in kamera Eh, trialogu. Byly tam totiž obavy, že když jsme to udělali na posledním zasedání výboru, na veřejnosti, eh, tak rada mohla poslouchat a my jsme samozřejmě všechny naše eh, vyjednávací strategie tedy zveřejnili. Takže koordinátoři rozhodli, že dialog budeme příště projednávat jako celý výbor, ale in kamera pokud jde, pokud jde o omezování eh, letových dob, tak koordinátoři eh, doporučili 90-minutové slyšení a rozpravu 18. června. A pozveme eh, dvě asociace v aerolinek, dva zástupce odborů a jako zástupce Národního úřadu letový úřad z Británie potom eh, ko jako si eh, pozveme eh, na zasedání koordinátorů, aby nám poskytla aktuální přehled situace. Potom letový balíček, tak tam chceme mandát, takže o tom budeme později hlasovat. Bude tedy souhlasit. Koordinátoři dále rozhodli, že pozveme EPP a, a zelené a vybereme dva jejich návrhy Eh, včetně eh, tedy návrhu eh, toho mm, pana předsedy a pana Kocha, takže bude pět studií dohromady. Potom máte zareagovat do 8. května, aby předseda mohl zareagovat na těchto pět otázek, na pět otázek předsedy Léného v jeho dopise, potom komitologie, byl ten číslo 7 z 8. dubna a číslo 8 22. Hmm, ty jsme vzali na vědomí. Dále eh, koordinátoři se zabývali eh, daňovou eh, reakcí francouzských železnic na základě výzvy komise a my vyčkáme na výsledek vytýkacího řízení s francouzskými úřady. Potom Gigaliner dopis předsedovi Barosovi. My jsme vzali eh, na vědomí eh, dopis předsedy Šulce a uvidíte, že to je obsažené v tom návrhu o, váhách a rozměrech. Potom eh, zmocňovací nařízení ke státní pomoci. Mm, tam jsme rozhodli o stažení žádosti podle pravidla 50 a zpracování tedy návrhu pouze v angličtině, protože eh, mm, máme napjatý harmonogram kvůli výboru Ekono a v zásadě z eh, koordinátoři odsouhlasili to, co proběhlo v dřívější rozpravě. A to, co jsem navrhl. Tolik tedy eh, k výsledku koordinátorů. Máte k tomu nějaké dotazy? Dobrá, pan Kančan. stati molto chiari su ciò che è... Včera jsme také jednali o těch eh, eh, státních dotacích eh, zcela jasně. A já mm, bych se chtěl dovědět něco víc. Tady jde o výjimky nejenom pro soukromé a veřejné fondy, ale také pro infrastrukturu. Ta zlá přetucha, pokud jde o posuzování jednotlivých eh, případů eh, veřejné podpory v Evropě, veřejných kroků by může, může mít dopad na eh, znovu na startování evropské ekonomiky. Státní podpora se stává takovou gilotinou. V Miláně například Eh, systém eh, se týká veškeré infrastruktury, kde se muselo, eh, mm, kde se muselo refinancovat jeden zbankrotovaný podnik. Takže teď víceméně svazujeme státu ruce, aby mohl jakkoliv jednat. Jedná se tedy o naléhavou záležitost. Pane Kančane, to vysvětlení je poměrně zřejmé. My jsme o tom včera dlouho eh, jednali na výboru a výbor eh, má zcela jasný názor. Podpoří eh, předsedu v tom, co říká předseda a předseda navrhne zrušení. Takže to škrtneme. Ekon eh, eh, také slíbil, že se pokusí to eh, škrtnout a pokud jste tady někdo z Ekonu, tak je to také na vás. Rada to má smazat, takže nevím, co ještě můžeme zrušit víc. Ale každopádně vězte, že jsme si vědomi, jakých, jaké obtíže by tento návrh přinesl pro veřejnou dopravu, zejména příměstskou tady městskou, pardon. Každopádně, eh, původně jsme měli šla žádost podle článku 50, ta byla stažena, protože výbor Ekon nás ujistil. A víc toho prostě nemůžu udělat, paní Lichtenberger. Krátkou poznámku. Když v Itálii jsou udělovány koncese Eh, které způsobují takové poměry, jako jsou majetkové, tak je nutné se na to podívat zcela eh, jasně v této souvislosti. Okay. Okay. My, my concern... Já se zejména obávám ohledně prvku veřejné dopravy v tomhle. Státní podpora obecně ne, jde o to, aby se veřejná doprava nedostala do státních podpor. To by nebylo dobré, jinak eh, státní odpor, podpora, se tím zabývá příslušná DAGA. Takže prosím. Eh, můžete všichni takto schválit eh, zprávu o zasedání koordinátorů. Dobře, čili jdeme kolegové dále a to tak, že přecházíme k hlasování. Doufám, že všichni máme, máte volební kartičky. Pan Sasan a pan Higgins, ještě někdo? takže budeme klidně přijímat jako hlasování jejich palce, palec nahoru nebo prst nahoru nebo dolů. Takže je to jenom pan Sasonit. Takže bychom si teď zkontrolovali, kolegové, zařízení, zahají hlasování. Dávajte prosím pozor. Všichni hlasovali. E, končím hlasování. Tak e, ano, všichni e, se chovali příkladně, takže to funguje a můžeme na to můžeme jít. Takže máme nejprve zprávu pana Higginse, strategie pro služby elektronického mítného a systém vynět osobních automobilů v Evropě, odstavec 1, 12, pozměvací návrh paní Sanda, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, ověříme 26, zahajuji hlasování. No, všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Přijato. Ehm, protože pan Sason je pro, takže je to 20 na 19. Teď musím já jsem trošku předběhl, to byla moje chyba, že jsme už hlasovali o 25. Zapomeňte na to nejprve. Kompromis 2. Kompromis 2 nejdřív, takže kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Teď přecházíme k 25. pro. Kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se. Tenhle musíme ověřit. Takže ověřujeme 26. Všichni jste hlasovali, plus jeden tedy, plus jeden. Končím hlasování. Neschválena. Takže jsme přesně tam, kde jsme byli. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 31 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39 e, pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme kompromis 5. Zahajuji hlasování. Pan Sosoli je hlas proti. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 45 pro proti, zdrželi se, přijato. 46 a 47 jsou stejné, takže kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověřujeme 48, prosím. Zahaj hlasování, pan Sasoli je proti. Končím hlasování a je to schváleno. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 50. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 52 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 53 pro. Proti zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi se, přijato 4 e, pro, proti, zdrželi se, přijato 3 odpadá, 2 pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. E, jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato. Devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, které zahajuji, pan Sasoli je jeden hlas plus pro. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 34 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, přijato a můžeme poblahopřát panu Higginsovi. Další máme Eh, další je návrh na eh, nařízení, eh, které se týká pozemních služeb a je to mandát k vyjednávání pro zpravodaje. Všichni, kdo, kdo jsou tedy pro, Budeme to dělat elektronicky, ale asi jsou určitě všichni pro, ale stejně to pan Sasol je také plus. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Čili mandát je poskytnut, protože 38 hlasů bylo pro a jeden byl proti. Totež se bude i týkat pana Lightfrieda a pana Ugiase. Musíme to dělat zvlášť, čili pro pana Lightfrieda. E, týká se to hluku. E, zahájil hlasování. Čili my jsme předtím dělali ty služby pozemní na letištích a teďko budeme dělat tohle. Č- čili teďko děláme, eh, děláme eh, vlastně letecký balíček. Všem to vyhovuje, končím hlasování. To, to, to je ta část, kterou dělá pan Lightfried, a čili pan Lightfried má také svůj mandát. Teď budeme mluvit o tom, co se týká sloty. To je pan Ugias. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Pan Ugias má rovněž svůj mandát. Další bude um, zpráva pana Kohlíčka. Je to jenom jedno hlasování. Paní Lichtenbergerová. Je mi to líto, ale dnes eh, mám trošku potíže se slyšením. V případě prvním jsme měli jiné pořadí a myslela jsem, že tedy hlasujeme o slotech, já tak jsem souhlasila. Přitom však eh, to byla první zpráva zasady a já jsem to neslyšela dobře, proto chci oznámit korekturu hlasování za zelené. My hlasujeme proti mandátu pana zasady. We'll make a note. Neovlivní to výsledek, ale já to samozřejmě poznamenám. Bereme na vědomí. Paní Lichtenberger, já jsem měl pocit, že bychom to mohli všechno hlasovat najednou, ale pak mi bylo řečeno, že to nejde, tak jenom abych to vysvětlil. Ale každopádně mandát je získán kvalifikovanou většinou. Dobře, tak teď přecházíme ke zprávě pana Kohlíčka. Je to návrh, k návrhu rozhodnutí o posílené, rady o posílené spolupráci mezi Evropskou unii a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu. Jedná se o obecný rámec, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Dobře. Děkuji. Tím jsme dokončili hlasování a teď počkáme na místo předsedu pana Kalase. Dovolte mi, abych zopakoval, že je k dispozici pouze do půl jedenácté. Proto by bylo eh, užitečné, kdybyste ve svých útocích byli maximálně eh, přesní a struční. He's blocked in traffic, so... Mě uvázl v dopravní zácpě, takže pět minut, prosím. Okay, colleagues, bring you back to order, please. Takže prosím, eh, zase budeme pokračovat. Další bod, eh, máme na něj hodinu, opakuji, že na to máme hodinu a je to eh, prezentace místo předsedy Kalase směrnice o hmotnosti a rozměrech. Takže nebudu déle zdržovat. Vítám pana místopředsedu Kalase a pane místopředsedo, máte slovo. Dobré eh, ráno, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Před týdnem komise přijala návrh, eh, který umožňuje výrobcům eh, vytvořit v nákladní vozidlo budoucnosti. Tím se reaguje na náléhavou společenskou eh, prioritu, pokud jde o dopady eh, na životní prostředí, eh, hospodárnost a bezpečnost silničního provozu. Miliony, našich, miliony vozidel budou jezdit po našich silnicích každý den a je určitě v zájmu každého, aby každé toto vozidlo spotřebovalo méně paliva a co nejméně znečišťovalo. Cihla je nejméně aerodynamický objekt, který si dokážete představit a tak zlepšíme, eh, tak budeme zlepšovat tvary eh, eh, v kamionů na našich silnicích. Ty mají, mohou teď mít zakulacenou kabinu vepředu a aerodynamické klapky vzadu to vyčistí dopravu. Ušetří to 7,8 tun eh, emisí oxidu uhličitého za rok pro typický eh, dlouhý kamion, který najezdí 100 000 km a eh, zároveň to sníží účty za palivo přepravců až o 10 To znamená, že stejný dálkový kamion, který najezdí 100 000 km za rok, ušetří ročně 5 000 v eur na palivech. Vzhledem tomu, že jsem cyklista, tak vám mohu říci, že stát vedle kamionu na křižovatce na kole může být velice nepříjemné a nebezpečné. Když ten kamion odloží vpravo nebo odloží vpravo nebo vlevo v Británii, tak vás možná neuvidí. A proto lepší postranní viditelnost je jeden z prvků našich nových pravidel pro bezpečné a zelené kamiony. Abychom zlepšili, nebo vedle zlepšení zlepšení výhledu řidiče. Nové kabiny budou mít eh, eh, vychylovací eh, tvar. To zabrání aby cyklisté nebo chodci byli přijeti v případě nehody v nízké rychlosti. A také nárazová zóna vepředu Eh, sníží dopad eh, čelních srážek. Celkově náš návrh by mohl pomoci eh, zachránit životy 300 až 500 chodců a cyklistů každý rok. Dámy a pánové, výrobci, evropští výrobci kamionů jsou předními na celém světovém trhu. Spolu s jinými firmami investují zásadně do výzkumu a vývoje Dohromady zaměstnávají 6 milionů eh, lidí spolu s přepravci. Eh, návrh eh, dá evropským výrobcům náskok při vytvoření zelených a bezpečnějších kamionů na globálním trhu, která a je to průmyslová příležitost, která podpoří eh, vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Potom tady máme také eh, dobrou, dobrou zprávu pro stav našich silnic. Eh, v některých členských státech až třetina vozidel cestuje přeložená. To poškozuje infrastrukturu, narušuje silniční bezpečnost a narušuje také mm, konkurenci mezi těmi, kdo dodržují pravidla a kdo je nedodržují nedodržují. Navrhy eh, obsahují eh, technicky eh, vysoce pokročilé váhové systémy, které umožňují efektivní, umožní efektivnější uplatňování pravidel po celé Unii a také méně přetížených kamionů a to povede k méně výmolům. Pokud jde o přeshraniční používání delších kamionů, tak eh, tento návrh má eh, zlepšit eh, bezpečnostní výkonnost kamionů a ekologickou a nemění zásadu, základní zásadu toho, co už je v zákoně. A sice umožňovat nebo neumožňovat oběh delších kamionů na území členského státu. To zůstává stále volbou lidí daného členského státu a zůstane jí i do budoucna. Před dvěma lety komise obdržela eh, žádost, aby vysvětlila, hm, eh, co se stane, když dva členské státy umožní eh, oběh těchto dlouhých kamionů, jestli mohou potom přejíždět tyto hranice, ty kamiony. Právní odborníci to studovali a hm, došli k názoru, že ano, mohou v tomto případě překračovat hranice těchto dvou členských států. Komise toto vysvětlila v dopise před rokem Evropský parlament, eh, dámy a pánové, má za to, že eh, takové pouhé vysvětlení dopisem nestačí. Eh, parlament tedy chce, aby toto ustanovení bylo obsaženo v nějakém právním návrhu a to je teď činěno. Tímto návrhem, který se dnes projednáváme. Dámy a pánové, Závěrem bych uvedl, eh, že se jedná o všestranně eh, přínosný návrh. Jedná se o nižší emise a zlepšenou bezpečnost pro společnost, eh, nižší provozní náklady pro přepravce a uživatele dopravních služeb a průmyslovou příležitost pro výrobce vozidel v Evropě. Děkuji vám, pane komisaři já uzavřu eh, eh, řečnickou, řečnický seznam Gross. Mrs. Mrs. Foster. Then others... Potom další řečníci, kteří se zatím přihlásili. Mr. Ertug, Mr. Mr. Ferber, Mr. Kramer. Anybody... Ještě někdo by se chtěl uh, přihlásit? Sehnalo vám. A pan Debakr. Je tak? Všechno? Dobrá, takže navrhuji, aby pan komisař měl čas eh, odpovědět. aby koordinátoři dostali po čtyřech minutách a, a ostatní poslanci po třech minutách. Takže pan Groš, čtyři minuty, prosím a zapnout čas. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři. Váš dnešní návrh, předpokládám, zcela jistě vyvolá zajímavou debatu taková politická skupina jako EPP jistě nebude mít jednotný názor, to uslyšíte, bude tedy na nás, abychom se zabývali těmito rozdíly a to stejně eh, jako otázka gigalinerů byla eh, předložena eh, pod zásadu subsidiarity. K tématu samotnému tady bychom měli rozlišovat. Domnívám se, že zde jde o právní základ z roku 96, který má být revidován. To bylo správné rozhodnutí, protože jak technologie, tak i design se měnil je možné uspořit emise CO2, zlepšit bezpečnost a to je jeden z hlavních cílů. Doufám tedy, že v této debatě ne zapomeneme na tento cíl. Dále bych chtěl říci také to, že jsem velmi rád, že vytváříme určitou právní bezpečnost eh, k tématu, kde korespondence byla poněkud matoucí. Vy jste to jasně řekl a nyní parlamentu a poté také členským státům Eh, eh, přísluší říci, zda gigalinery mohou jezdit eh, přes hranice jednotlivých států. V nejrůznějších státech Evropy máme také nejrůznější zkušenosti. Máme pozitivní zkušenosti, především na severu a nevím, proč bychom ty pozitivní zkušenosti neměli zakazovat jenom proto, že v některých jiných státech mají obavy z nekalé konkurence. Ani já bych se na toto téma nechtěl dívat jako na otázku konkurence jednotlivých druhů dopravy. Chtěl bych eh, pouze uvést eh, jako příklad eh, to, že železniční společnosti také byly proti a potom se změnil, změnil jejich postoj. Měli bychom postupovat korektně a zabývat se tématem samotným. Já se domnívám, že ta hlavní linie je zlepšení bezpečnosti, infrastruktura, to musí být povolováno a neměli bychom zapomenout, že eh, Evropa neodpovídá za něco, eh, za co eh, musí rozhodovat členské státy. Také v komunikaci s měrem ven se to tak říká. Eh, říká se Evropa něco žádá, i když to je věc, o které rozhodují členské státy. A to musíme také vyjádřit směrem ven za EPP. Eh, jsem již řekl, že budeme muset tuto záležitost eh, ještě prostudovat a projednat, abychom došli k určitému jednotnému postoji. Eh, myslím si, že pod zásadou subtility to bude jednodušší. Pane Elkadroji, SD. Děkuji, pane předsedo. Na začátek bych eh, řekl, že je skoro nepochopitelné, že od roku 96 eh, legislativa, která se týká eh, mír a váh, nebyla upravena. Řekl bych, že vývoj, výzkum a posun technologií přinášejí velmi pozitivní věci. Ten návrh Eh, je velmi pozitivní, v, v, pokud jde o flexibilitu eh, pro sektor, pokud jde o design kabiny, eh, aerodynamické prvky, které mají zvýšit aerodynamiku kamionů a také snížit spotřebu paliva a nebezpečnost kamionů při nehodách. A také elektrizaci těch vozidel, že se tam dají eh, dodatečné baterie do těch eh, kabin a tak podobně. A potom eh, také zavedení toho automatického vážení, to je velice důležité při údržbě. A potom také odstranění tedy té nekalé konkurence ze strany těch, kteří mají příliš přeložené kamiony. Takže eh, tohle budeme sledovat velmi konstruktivně a pozitivně a také eh, příležitostně to budeme upravovat. Také eh, jsme tím vyjasnili diskusy o ekokombících, monster tracích a gigalinerech. Jak víte, naše frakce není pro rozšíření používání tohoto typu vozidel, protože to opět Eh, zvýhodňuje eh, sektor silniční dopravy a do budoucna by se z toho mohla stát nová eh, norma v Evropě a docela jistě v hustě zasídlených, osídlených oblastech by to muselo by si to vyžádalo drahé přizpůsobení silniční infrastruktury a určitě by to přispělo ke zvýšení nebezpečnosti silničního provozu. Proto eh, bych eh, rád se zeptal, eh, jestli se tady nepodporuje zase tento typ vozidel. V minulosti tady byly nějaké národní přeskumné projekty, které sami o sobě nepřinesly nějaké problémy, ale nechceme to dále rozšiřovat. říkáte, že to omezíte jenom na dva sousední státy, které mohou navzájem uzavřít zkušení projekty, ale představ si, představte si, že mezi eh, zemí A a B eh, je toto a potom mezi B a C a C a D to také vznikne a tímto způsobem bude celá trajektorie po celé Evropě, kde potom tyhle ekokombíky nebo gigalinery budou eh, se používat. Je to možné prostřednictvím této legislativy, nebo říkáte, ne, to není možné, Může eh, to být jenom pouze dvěma zeměmi a mm, ne eh, mezi více zeměmi. A poslední eh, věc. Mm, legislativa, která se týká poplatku euro známek, eurovinět tedy. Teď se nepředpokládá zavedení těchto známek pro větší nákladní vozidla. Já chápu, ehm, že vytvoření infrastruktury pro toto vozidla ehm, není eh, zadarmo, ale každopádně je třeba to započítávat. Jak se k tomu stavíte? Děkuji, paní Meissner, za Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za představení eh, tohoto legislativního aktu. V té první části jsme si zajedno všichni. Je dobré, když je možné změnit eh, aerodynamičnost kabin řidičů je jistě možné eh, také udělat takovou kabinu, která by byla méně nebezpečná jak pro řidiče, tak i pro chodce. Tak to také bylo řečeno a to je velká výhoda. Eh, ten automobil bude vepředu delší, ale také bezpečnější. Dále jste řekl, že již tím eh, je možné snížit objem emisí, je možné uspořit Eh, palivo. Další bod, eh, o kterém jsme se, jste se zmínil, že ten automobil může být delší o 15 cm, aby se tam lépe vešly mezinárodní kontejnery, které jsou používány na námořních, námořní dopravě. Eh, zde je eh, určité zlepšení, které můžeme očekávat. Takže v těchto dvou bodech si budeme zajedno, ale zajedno si asi nebudeme v, těm, v těch delších eh, nákladních automobilech Dá se hovořit eh, o monstrech na silnici. Eh, je možné označit eh, takovéto nákladní automobily různým způsobem. Já jsem z Dolního Saska, kde se prováděly první testy těchto gigalinerů a viděli jsme, že tam, kde bylo možné je provozovat a začalo to ve Skandinávii, bylo řečeno, že když chtějí jezdit do 80 ostatních zemí Evropy, eh, tak se to musí otestovat. Takže eh, byly provedeny testy a z tří eh, nákladních automobilů se udělali dva. Získala se tím větší účinnost a také se uspořil tlak na životní prostředí. Nevím, proč socialisté tolik o tom hovoří. Vždyť nedošlo k tomu, že se počet nákladních automobilů zvýšil. My prostě jenom nechceme, aby jich bylo více na silnici a méně na železničních trasách. A nevyužívají se dostatečně ani říční dopravní eh, systémy. Eh, je tedy dobré, aby na silnici se postupovalo efektivněji a více ekologicky. Co se týče hranic, pokud jsem rozuměla, eh, tyto gigalinery mohou jet přes jednu hranici, proč ne přes více? Když se podíváme na Nizozemsko, Dánsko, Dolní Sasko u nás, tak jsou to dvě hranice při eh, nejméně, nejméně pan Elkadroj eh, se již ptal, zda mohou jezdit po celé Evropě, ale pokud je něco efektivní, proč by to nemělo být celoevropsky možné? Zatím se hovoří na, o určitých eh, trasách. Já vím také, kde jsou vykládány. Je to po dlouhých eh, trasách, mají silné eh, brzdní systémy, jsou to automatické brzdy, které používají, ale problémem jsou parkoviště, nevím, zda je jich dost. Poslední bod, o kterém chci hovořit, říká se, je to špatné pro infrastrukturu. Podle mého názoru je to dokonce lepší pro infrastrukturu a to pro proto, že je zde menší hmotnost na větším počtu eh, os. Máte možná ale jiné znalosti eh, ohledně těch 48 eh, tun na 25 metrech. Vede to k většímu zatížení infrastruktury? Paní Lichtenberger za zelené. Ano, děkuji, pane komisaři. Samozřejmě, že v tomto návrhu je několik prvků, se kterými mohu souhlasit, ale dle mého názoru to vede k tomu, aby se něco stalo být akceptovatelné, co pro nás akceptovatelné není. Aerodynamické kabiny, ano, pokud to uspoří palivo, tak je to dobré, ale zde je uvedeno, že zde je určitý stimulační systém. Nemohu přece výrobce donutit, aby svou logistiku zcela změnil. Částečně však eh, již eh, tyto automobily existují. Dále se pětné zrcátko. To je starodávný požadavek Evropského parlamentu. Eh, měli jsme retrofit, o kterém se rozhodlo v posledním volebním období, aby se vyřešil ten mrtvý úhel, takže to už je také starodávná záležitost. Další věc, o kterou se nikdo nikdy nestaral, Eh, eh, je to najednou eh, aktuální. Co se týče senzorů eh, na hmotnosti, eh, my eh, také vedeme trialog o těchto senzorech s členskými státy a je velmi obtížné, aby bylo možné kontrolovat také digitální tachograf, tedy lépe řečeno, aby všechno kontroloval tento digitální tachograf a zda je možné toto také zahrnout. Kritické body jsou ty rozměry pro kontejnery na námořních eh, trasách. Zde existuje výjimka eh, pro využití v kombinované dopravě a vy chcete vytvořit možnost, aby zůstaly tyto kontejnery na silnici a tím eh, se zase odebere železnici určitá výhoda. Takže zase budou všechny tyto velikánské kontejnery jezdit po silnicích, Vaším záměrem je pravděpodobně zničit železniční dopravu v tomto eh, ohledu. Eh, co se týče gigalineru a přeshraniční dopravy, můj kolega o tom bude hovořit ještě do detailu. Já se domnívám, že je v pořádku, že tyto pokusy E, skončí. E, je to tu návrh greenwashingu. E, vy se snažíte to prosadit tak, aby členské státy nenesly náklady na infrastrukturu. Chcete vytvářet tedy další nátlak na státy, které to nechtějí. Co se týče vašeho posouzení dopadů, tam jste se dívali pouze na výhody pro podniky, které chtějí gigalinery, ale nedívali jste se na možné náklady a výdaje za infrastrukturu. Dále je nutné říci zcela jasně, že i když je tam více eh, kol na osách a lépe se rozloží hmotnost, eh, přesto je zde matematická rovnice pro tlak na silnici a to prostě není možné eh, eh, nějakými triky zrušit. Pro mě je to každopádně ambivalentní návrh, eh, který se snaží gigalinery větších rozměrů prosadit na silnici, dát silniční dopravě více výhod a to tak, aby to parlament spolkl s velkou chutí. Děkuji. Děkuji teď paní Foster za EKR. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu eh, místo předsedovi komise. Chtěla bych eh, se vrátit k něčemu, o čem už hovořili kolegové. My jsme samozřejmě to dostali teprve před pár dní, takže musíme se zaměřit na podrobnosti a přečíst si to pořádně. Hlavní zásada, asi nikdo z nás nebude nesouhlasit, že potřebujeme progresivnější kamiony, které musí být častěji, aerodynamičtější, čistší a podobně. Nejprve se chci zeptat komisaře. Eh, tady se hovořilo o designu, já o tom moc nevím, protože já nenavrhuji kamiony, ale nás by zajímalo, jaká je tady představa eh, na straně výrobců, jaké mají možnosti a časový rámec. Můžeme se o tom bavit celý den, ale jak chceme-li jít dopředu, musíme vědět, co výrobci pokládají za možné. To je první otázka. Já naprosto souhlasím s paní Majsne,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 co se týče větších nákladních automobilů. Eh, někteří kolegové prostě říkají, musí být menší a menší, protože když budou menší, pak eh, samozřejmě jich bude zase víc na silnicích, tudíž někde tady musí být nějaký, něco za něco. Já bych souhlasila s tím, že větší kamiony obvykle také bývají eh, pokročilejší co do technologie a pak jich může být méně na silnicích. Čili pak vlastně jeden velký kamion třeba spotřebuje méně eh, pohoných hmot než tři menší. A samozřejmě jde o infrastrukturu, ale to snad není tak hrozné. My v, UK, v, Společném království u nás se eh, jezdí na levé straně a já zcela souhlasím s tím, jak jsou, že je důležité zaměřit se na design kabin, protože eh, tam vedle jsou malé automobily, kola a podobně tak aby nedošlo k nějakým nárazům, které prostě dochází k tomu a asi teď designéři se hodně tím zabývají. Ale ohledně toho, jak můžeme kontrolovat tyto kamiony, tak my teď projednáváme právě otázky technické způsobilosti automobilů a jde i o silniční kontroly a podobně. A tím se musíme zabývat a také už to vlastně děláme. A pak ještě pár stručných poznámek. Tyhle ty dvě země. Kdybych měla kamion a byla bych v severním Irsku a přejela bych do Irské republiky přes hranici, tak nevím, jestli by to šlo buď ten kamion je v pohodě a pak může na základě dohody překračovat hranice, pokud je tam rozumná infrastruktura, anebo proč by to mělo být omezeno co do země. Já, tomu nechá, já to nechápu. Co se týče technické způsobilosti, o to jde, jinak bychom se tím neměli zabývat. A konečně u rozpočtu. Když jsem si tohle to četla, samozřejmě my provádíme také průzkum rozpočtu, ale jedná se také o rozpočet pro transevropské sítě dítě a nevím přesně, co se tím myslí. To bych prosila vyjasnit. A pak přechodné období. E, e, ty nové kamiony, e, které by měly přijít menší, provozovatele silniční dopravy eh, samozřejmě by také zajímalo, co by to pro ně zajímalo, takovéto přechodné období. Nemůžete očekávat, že si všichni koupí hned nový vozový park, ale děkuji velice za tento návrh a těšíme se na další podrobnosti, které budeme s kolegy probírat. Teď přecházíme k členům. Pan Perke nejprve má tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, návrh celkově eh, revize směrnice z roku 96, věc, kterou samozřejmě vítáme. Eh, když se však podíváme na tento návrh do detailu, tak je tam mnoho pozitivních aspektů vycházím ze zlepšení aerodynamiky, jsou zde ekonomické, ekologické důvody, jsou zde bezpečnostní opatření, lepší výhled, z pětná zrcátka. To samozřejmě také pokládám za pozitivní eh, ohledně eh, tedy přípravy na velké námořní kontejnery. Eh, chceme-li tedy prosadit určité koridory, dále také integrovaný silný eh, vážící systém jako ochrana proti přetížení. To je jistě také lepší eh, pro eh, nepřetěžování mostů a podobně. Pozitivní je také to, že navyšujete eh, hmotnost autobusu. Autobusy jsou lépe vybaveny, mají více bezpečnostních eh, zařízení, takže je eh, nesporné také to, že i hmotnost cestujících se navýšila, takže musí převážet větší zátěž. Všechna tato opatření je možné uvítat, ale uvítat nemůžeme, ten návrh ohledně eh, používání v přeshraniční dopravě. Eh, vítám to, že existuje možnost, aby eh, byly používány v jednotlivých státech, je to můžeme podporovat, eh, protože na určitých trasách, v určitých zemích je to pozitivní a smysluplné, ale podívejme se například na Rakousko. Tady je taková situace, že máme spoustu eh, mostů, tunelů, eh, okruhů a podobně. To by bylo nutné přestavět a bylo by to národohospodářsky nesmyslné. Když byste tedy vyžadovali, aby eh, se postupovalo přeshraničně, pak prostě vznikne taková situace, že ty země, které eh, subsidiárně rozhodnou eh, nepoužívat gigaliny, se dostanou pod nátlak, protože severské země, eh, které používají gigaliny, je chtějí použít i na jihu Evropy. A když se podíváte na ty technické možnosti a uvidíte, že třeba návěs může být také používán jinde, je tedy byly transportovány z A a B, tam se to zase eh, převede na eh, jiné eh, vozidlo a jede to do bodu C a tak dále. Takže tím se otevřou dveře všem možným nesmyslům a proto říkám v tomto bodě ne. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru prezentarea făcută. Děkuji, pane předsedo, děkujeme panu místopředsedovi za tuto prezentaci velmi vítáme revizi této směrnice, protože už se na to dlouho čekalo. A cílem je zlepšit eh, bezpečnost silničního provozu. Proto také podpoříme veškeré prvky, které se týkají zlepšení bezpečnosti silničního provozu, co se týče i tvaru kabiny a samozřejmě všechny ty prvky, které mají co dělat s tou slepou skvrnou v zpětném zrcátku. Pokud mluvíme o eh, hmotnosti, tady už se hovořilo o tachografu. A my bychom chtěli eh, se zabývat otázkou těch čidel hmotnosti, ale bohužel většina čenských států jsou proti, nejsou proti myšlence takových čidel jako takových, ale uh, E, myslí si, že nařízení o tachografech není správná e, e, místem, kde by to mělo být, ale my si myslíme, že ty senzory, ta čidla by byla dobrá, protože by to určitě zlepšilo bezpečnost silničního provozu a doufáme, že v parlamentu dostaneme k tomu velkou většinu. Pokud je o ty gigalinery, tedy hodně dlouhé a hodně těžké kamiony. Pak tady zajisté proběhne další rozprava. Parlament se už vlastně vyjádřil v rámci výměny dopisů. Pro nás je nejdůležitější, jak už jsem říkala, aby se zlepšovala bezpečnost silničního provozu. A myslím si, že na základě rozpravy v parlamentu bude nakonec e, i právně v pořádku ta další ta směrnice. Je tedy třeba právním, eh, najít právní způsob, jak ukončit tuto diskusi o gigalinerách. A myslím si, že tento dokument by bylo možné přijmout za poměrně krátkou dobu. Nepochybně eh, pomůže zlepšit dále bezpečnost silničního provozu. Pan pane, prosím. Komisár, für den Vorschlag. Děkuji, pane. Děkuji, pane komisaři, eh, za tento návrh. Je v něm celá řada věcí, které by mohly přispět přispět k eh, větší bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Jistě víte, že Evropský parlament požaduje eh, eh, jasnou úpravu přeshraničních spojů. Pokud, jde, pokud chcete ty gigalinery povolit, tak máme celou řadu otázek, které byste měli vyřešit předem, pane komisaři. Přeshraniční provoz těch dlouhých nákladních vozidel může probíhat pouze eh, za určitých podmínek a už eh, při dřívějších eh, debatě jsem vás se tázal, kdo by kontroloval splnění příslušných podmínek a jaké sankce by bylo možné očekávat. Bohužel k tomuto jste se vůbec nevyjádřil v stávající směrnici a proto bych ještě jednou citoval z vaší odpovědi z 15. ledna. Píšete, že členské státy mohou spolupracovat v oblasti eh, přeshraniční eh, dopravy. Všichni víme, co z tohohle mohou může nakonec být. Potom pokud je o kontrolní a sankční opatření, tak tam mi také chybí, pane komisaři, Eh, nedostatečné posouzení eh, dopadů i u toho článku 4. U všech eh, ostatní, ostatních podstatných úprav, tak ty považujeme za dobré, přispívají k mm, oblasti životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu. Tam máte důkazy, ale u těch přeshraničních Eh, tras, eh, tak tam jste žádné posouzení dopadů eh, nepřipojil. A proto se vás ptám, proč jste nepovažoval za nutné v této citlivé oblasti také předložit posouzení dopadů, protože tak, jak je to teď, tak je to dobrý návrh s tematikou přeshraničních spojů bohužel nepřijatelný. A to si myslím, že je ne- neodpovědné. Proto bych byl rád, eh, když, eh, abyste nám řekl, proč konkrétně v oblasti sankcí, eh, kontrolních mechanismů jste neudělali žádné posouzení dopadu. Děkuji. Děkuji, pan Koch. Děkuji, pane komisaři Kolasy, za vaše nápady a návrhy řekl bych něco k těm dlouhým nákladním vozidlům a k tomu, co říkala paní Meissner. Dlouhé nákladní vozidlo není žádný monster truck, to říkají jenom populisté. Jedná se o smysluplné doplnění stávající eh, flotily dlouhá eh, nákladní vozidla budou vždycky tvořit eh, jenom eh, součást, malou součást celkové flotily, protože nelze použít všude. Za druhé, nejsou těžší, ale mohou přepravovat větší objemy. I to je smysluplné pro ochranu životní životního prostředí a efektivitu. Za třetí, nejsou eh, přípustná a žádaná na všech eh, silnicích. V současné době nákladní vozidla také nemohou jezdit po, každých, po každé silnice, zejména v historických jádrech měst. Ale eh, mezi úzlovými body a mezi výrobci by mohli jezdit. Dále eh, tato, jsou to vozidla budoucnosti, a to jste říkal eh, sám. U těch důležitých systémů jako EPS, eh, vzdálenostní radar, nouzové brzdy, váhové senzory, sledování efektivity, tak tam se také mohou použít. A potom přeshraniční mm, provoz těchto vozidel. Ono je to schizofrení. Když by dvě země to povolily, a pokud eh, jsou tam eh, dva body, eh, tak se to najednou musí rozpojit, přetáhnout přes hranici a pak to zase spojit za hranicí. No tak to je výdaj, který by byl naprosto neobhajitelný a nebylo by možné přesvědčit žádné třetí strany o tom, že tohle dává smysl. Děkuji. Děkuji, pan Ferber, tři minuty. Děkuji. Já jsem vždycky chtěl říct, že musíme dávat pozor na to, co tady eh, říkají někteří eh, kolegové a, na to, jak eh, sami argumentujeme. Vy jste tady, pane komisaře, byl před rokem a bylo vám vyčiněno za to, že jste Finům a Švédům chtěl dovolit přeshraniční nějaké kamiony, které tam byly vždycky už povolené, ale samozřejmě ne evropskou směrnicí. Proto já říkám docela otevřeně, že teď ten právní eh, základ je vytvářen, který byl tehdy požadován a eh, teď jste kritizován eh, za to, že tvoříte něco, za, po čem oni volali a to musí příslušní kolegové tedy vysvětlit, kteří potom volali. Pane Kramer, váš svět je vždycky jednoduchý, ale on je vždycky trošku složitější, než si to chcete malovat. Potom mezi hmotností a Eh, v objemem musíme eh, vždycky eh, rozlišovat. Ono jde o objem a ne o váhu. Máme nám prostě pro nás je omezující objem a nikoli celková hmotnost a mm, je tedy správné, aby v rámci této úpravy jste umožňovali větší flexibilitu, protože od 90. let eh, i u nákladní techniky eh, eh, byl zaznamenán pokrok. I pokud jde například o bezpečnost nákladu, to se tady zcela pomíjí. Tak 18 75 nebyl žádný dobrý instrument Ehm, proto v zájmu ehm, bezpečnosti silničního provozu by se tohle mělo zlepšit. Proto bych tady čekal diferencovanější argumentaci. Ale také chápu eh, to, co říkal kolega Pirker. Ono prostě nelze, aby nakonec 25 zemí eh, dovolilo některé věci a potom ty dvě poslední, co to nepovolí, eh, byly pod tlakem a to budou eh, dvě země uprostřed Evropy, eh, Lucem, tedy Německo a Rakousko, anebo možná ještě Lucembursko, tři. Prostě nelze, aby periferie řekla, že to zavedeme, protože už je to povolené a bilaterálně si můžeme dohody a periferie si tedy udělají dohody a centrum bude potom masivně pod tlakem a proto si nemyslím, prostě musíme o tom hovořit. Členské státy eh, by takovéhle eh, v objemy a eh, hmotnosti mohly zavést. Můžou to udělat mezi sebou, ale nakonec prostě nesmí vzniknout tlak, aby to musela zavést celá Evropa. A, a tuhle eh, strategii vám také tedy necháme eh, projít, aby nakonec před subsidiaritu eh, se z toho stalo co evropské pravidlo. Pan Kramer, Děkuji vám za tu přednášku a jsem rád, že to bylo začleněno, to bylo na náš nátlik, ale vy si vzpomínáte jenom na jeden rok. Před třemi lety jsme také řekli, že přeshraniční jízda gigalinerů nebude možná. A nyní najednou předlá, předkládáte něco zcela jiného. Takže eh, bezpečnost, snížení emisí, proto jsme všichni, ale proč jsme 25 let neudělali nic pro regulaci rychlosti? Vždyť snížení rychlosti by také snížilo počet mrtvých na silnicích. Ty kontroly vůbec nejsou prováděny. Již jsme viděli také řidiče Gigalineru, který překročil dobu jízdy, která je možná jak chcete tyto kontroly vůbec zlepšit. To není všechno v pořádku. Dále posouzení eh, eh, dopadu. To úplně schází. Vy jste museli zde doplnit eh, jednu záležitost, ale nebyl to vůbec analýza dopadu. Existuje také nezávislý institut v Německu, který říká, že gigalinery nahradí uh, Eh, mnohou dopravu na železnici. Eh, to je v rozporu s cíly Evropské unie eh, na snížení emisí a vy se o tom vůbec nezmiňujete. Čili v detailu je možné něco získat pro nákladní automobily, ale v té velké mase zase ztratíme. Evropská unie již dokázala to, že Švýcarsko je pod tlakem, aby umožnilo jízdu automobilů eh, se 40 tunami místo 28. Švýcarsko se tomu brání, ale ve Švédsku se snaží prosadit 80 tunové nákladní automobily. Eh, pro několik velkých eh, automobilových podniků chcete prosadit možnosti, ale veliká sátěž pro celé společnosti je nevyřešena. Nemůžete přenášet soukromý zisk několika na malý, málo podniků, na eh, všechny. Eh, vždyť eh, je nutné zaměnit mnoho v infra, infrastruktuře. Je to spíše situace lose-lose a nikoli win-win. My se budeme rozhodovat, až když předložíte skutečný, skutečnou analýzu dopadu. Proč jste to neudělali? Vás to asi vůbec nezajímá. Vy hovoříte pouze o bezpečnosti, o tom, co je pro, abyste prosadili starý cíl a to je přenesení eh, do nákladní dopravy na silnici. To je cílem Evropské unie, vždyť to by bylo kontraproduktivní a proto jsme proti. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat panu komisaři za představení návrhu eh, a myslím si, že eh, ten aspekt bezpečnosti je tam opravdu velmi výrazný. K tomu bych se chtěla přihlásit. Určitě podpořím záležitosti, pokud se týká zlepšení viditelnosti, protože bavíme se o zranitelných účastnicích silničního provozu. Nejde tady jenom o ty přímé střety, ale určitě i o kolize s cyklisty, například jejich vytlačením na úzkých vozovkách mimo, mimo mimo vozovky, což si myslím, že Vlastně je opravdu eh, nezřídkavý zřídkavý jev a i pokud eh, myslíme vážně náš úmysl něco dělat eh, s, s počtem vážných zranění směrem ke strategii, ke snižování vážných zranění na evropských silnicích, tak toto považuji za velmi důležitý aspekt. Určitě podpořím i otázku vážení, protože sám jste řekl, že až jedna třetina vozidel jezdí na evropských silnicích přetížených určitě to má významný dopad na kvalitu vozovek a sekundárně opět na, na bezpečnost. Eh, a vlastně ze stejného důvodu se při diskuzi o gigalinerech eh, eh, připojím ke skupině těch, jejichž postoj k jejich provozu bude rezervovaný. Děkuji. Thank you, Mr. Debaka. Děkuji, pane předsedo. Eh, za sebe bych nejdřív eh, komisi eh, řekl, že to je dobrý návrh a určitě by mohl modernizovat naši flotilu, podnítit inovace, samozřejmě i k řadě bezpečnostních a ekologických aspektů a to je dobré. Přesto je tady celá řada věcí, které si myslím, že jako přesvědčený Evropan a tam chybějí. Eh, zejména debata o, o ekokombicích nebo gigalinerech. Eh, jsem udiven, že ti, kteří eh, tady hovoří o sjednocenější Evropě, integrovanější Evropě, jsou tady jako první, kdo říkají ne. Já si myslím, že je nepochopitelné, že my se pokoušíme celou řadu věcí tady inovovat, zefektivnit a tohleto, tomu, tomuhle bráníme bráníme se eh, tady, eh, nebo tady eh, chráníme jeden modus a chceme být, chtěli jsme být multimodální a vůbec se nezabraňujeme, zabýváme tím, který modus je nejefektivnější socialistická a zelená frakce jsou v zásadě proti takovému to efektivnímu způsobu přepravy. Raději by chtěli více kamionů na silnicích to je eh, tedy budoucí eh, dopravní eh, politika těchto dvou frakcí. A já se ptám zcela jasně. Myslím si, že toto musíme usnadnit aby tyto gigalinery mohly do více zemí. To musí být možné. Je třeba také investovat do bezpečnosti infrastruktury, která to umožní. Proč bychom tedy potom měli tyto dlouhé kamiony zakazovat? A potom poslední věc, těch 44 tun, eh, které souvisejí eh, s tou eh, diskusí, o kterých se tady zatím příliš nehovořilo. Mm, nevím, proč, se, proč se si zvolili tu hranici a ne nějakou jinou. Myslím si, že je třeba se nad tím efektivně zamyslet, jak bychom na dopravní trhu mohli přijmout další kroky, tak aby Eh, si opravdu uživatel nakonec mohl volit správný dopravní modus, eh, aby eh, si mohl vybírat celá jasně, aby tady nebyla žádná internalizace nákladů, abychom přestali klást, prosím, překážky v interní přepravě v Evropě, protože tomu musíme naopak co nejvíce cestu usnadňovat. Děkuji mnohokrát. Takže, pane komisaři, máte slovo. A jak vidíte, asi 90 vašich eh, návrhů se setkalo se vřelým přijetím, nicméně je tady celé jasné politická dělicí čára a bylo to celé jasně řekla. Asi je to poprvé eh, za mnoho let, když se skupiny eh, v tento výboru trošku obvinují, takže jak vidíte, je tady celé jasné politické rozdělení a s tím budete mít co dělat, takže máte slovo. Já vám moc krát děkuji. Vážení členové výboru, v politickém ohledu můžeme samozřejmě tento návrh jasně rozdělit na dvě části. Jedna část se týká zlepšování bezpečnosti a silničního provozu, ekologického zlepšování, eh, konstruk, eh, konstrukce eh, kamionů. To je všechno je dobré a začalo se na tom pracovat vlastně hned, jakmile eh, nastoupila nová Evropská komise a hodně eh, to bylo na základě eh, iniciativy nevládních organizací zelených a těch, které se starají o bezpečnost silničního provozu. To, to, tolik o té výrobní části. A ještě bych něco řekl k designu kamionu. To vše máme v tomto návrhu. Tady jste se ptali na ta váhová čidla a prosazování a kontroly. To je samozřejmě vnitřní otázka, ale musím také říci, že během posledních let eh, přeshraniční prosazování eh, pravidel silničního provozu, aby se neporušovala, se zlepšilo. A eh, policie je ráda, že Evropská unie s výjimkou jedné země přijala směrnici, která se týká přeshraničního Eh, prosazování eh, pravidel silničního provozu. Samozřejmě týká se to rychlosti, bezpečnostních pásů, eh, alkoholu a jízdy na červenou. A můžeme jasně vidět, že tento rozsah se dá dále rozšiřovat. Já sám jsem se zúčastnil velké akce, kterou uspořádal Dispo. A tam se mluvilo o dalších parametrech eh, kamionů, které by se měly kontrolovat. Takže tam by se, mm, ale to už je samozřejmě vnitřní otázka, v životě není nic úplně dokonalé a samozřejmě, že na tom budeme muset dále pracovat. Pak eh, paní Foster se ptala, co si myslí výrobci a o tom přechodu na eh, nové designy. Některé výrobci už mají na svých webových stránkách designy nových kamionu MAN, myslím, byl jeden z těchto výrobců. Můžete se podívat na jejich stránky. My tady nestanovíme žádné termíny, čili nestanovíme žádné přechodné období. V tom smyslu, že nové kamiony by nemohly eh, být uvedeny do provozu před určitým časovým okamžikem. Na to se také někdo ptal. Teď vlastně někteří výrobci eh, pracují na nových modelech a samozřejmě, že ochotně zapracují veškeré návrhy těchto nových modelů, protože vidí, že tady budou mít velkou tržní výhodu. Tudíž tento typ eh, kamionů eh, asi uvidíme hodně brzy. Samozřejmě, že kamion je drahá záležitost a Ehm, provozují se 15 až 20 let, teď eh, na to neklademe žádné lhuty. Teď jde o to, abychom vytvořili eh, takovéto prostředí, eh, které je velice příznivé k takovýmto novým kamionům a ty se objeví, jakmile budou připraveni výrobce. Pak ta druhá část To se týká té přeshraniční záležitosti. A já musím říci, že e, v komisi probíhají intenzivní diskuse, zda toto ustanovení zahrnout či ne a e, někteří jsou velkými zastánci, že by se to tam nemělo dávat, protože jinak veškerá ta pozitivní část této směrnice se úplně propadne eh, kvůli této přeshraniční záležitosti, úplně se v tom utopí. Takže eh, vy jste nakonec eh, ti, kdo vytvářejí politiku a doufám, že vy nebudete zpomalovat tyto pozitivní změny, protože na to velmi čekají všechny nevládní organizace, které se zabývají bezpečnostní silničního provazu, ekologickými otázkami, čekají na to i výrobci. Já jsem samozřejmě byl velice proto, aby se to tam dalo, protože před rokem přesně v této místnosti byla komise velice kritizována za to, že jsme měli v úmyslu to řešit tím, že se to jenom vyjasní v dopise. Vy jste říkali, to se nedá takhle dělat, musí to být legislativní návrh a e, ten musí vyhodnotit parlament. Takže teď to tady je, teď je to v návrhu, teď to požaduje Evropský parlament, jeho výbor pro dopravu, neboli vy máte teď Eh, veškerou politickou jasnost a můžete vyhodnotit tuto přezraniční věc. To není návrh, který by se týkal větších eh, komionů. My jsme začali dělat ještě žádné posouzení dopadu spojené s vytvořením nějakých celoevropských standardů pro velké kamieny. Měli jsme různé studie, některé vyšly pozitivně, jiné negativně, ale prozatím komise nezahájela. uh, Eh, žádnou práci na standardech ohledně velkých kamionů, které by mohly jezdit po celé Evropě. My jsme velice přesvědčeni, že členské státy mohou si to volit sami. Otázka týkající se Rakouska. To je asi vůbec nejsložitější země v tomto směru. Podívejte se na mapu, vidíte, jak, kde je a kolik je tam hor. Samozřejmě, že Rakousko musí mít v této věci Eh, poslední slovo. A pokud ono neumožní velkým kamionům, aby tam jezdilo, no, tak by přirozeně neměli na jejich komunikacích jezdit. Fire. <laughs> Okay. Just, um, you know, dear friends, it's a... Uh, Vážení přátelé, při posledním, minulém složení komise tam kromě jiných eh, špatných věcí měl na starosti také stavební politika. Tehdy v Barlamondo opravdu hořelo. A eh, před prostě začala siréna, zazněla siréna a řekli jsme si, tak to je jenom nějaké takové školení, ale po tom požáru opravdu lidé změnili svůj přístup <laughs> k těmto poplachu. Something is burning. No, no. And, and 2000 people were e-, e-, evacuated a 2000 lidí se velice e, rychle evakuovalo z té obrovské budovy, jak tomu nikdy předtím nedošlo, ale tak těm gigalinerům. Já si myslím, že členské státy mají dostatečné pravomoce, aby si to rozhodly. Máme tři členské státy, to umožňují, dva začali se zkouškami, ale já si prostě myslím, že pokud já eh, se mm, myslím do úlohy místního politika, tak to jsou tak výrazné věci, že nikdo nemůže nikoho nutit. And, uh, and of course, uh... A samozřejmě, technicky vzato, pokud eh, chcete Ehm, ehm, ehm, mít představu o všech těchto technických představách. Podívejte se na AC i e, a, a to jsou výrobci, kteří se, eh, kde se na to můžete podívat a může, jaké oni mají představy. A uvidíte, že ani oni si nejsou jisti, že eh, hmotnost je vždycky aritmeticky propojena s velikostí. Záleží to na konstrukci vozidla. Záleží to na tom, jak jsou skonstruovány nápravy a kola, protože může být menší tlak i při velkém vozidle, ale já nechci zabíhat do podrobností. Tento návrh není o tom, zda umožníme velkým kamionům jezdit po celé Evropě, ale je to otázka, kterou naši právní experti pokládají za takovou to, že zákon to nezakazuje, pokud dvě členské země už to umožňují. A tady zatím eh, se explicitně hovořilo pouze o jednom eh, hm, hraničním přechodu. Co se týče eurovinety,